i Můžeme pokračovat v práci podle pořadu eh, jednání a sice pokračování v rozpravě o přistoupení Evropské unii k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a také eh, k Mezinárodnímu trestnímu soudu Římský statut. Máme zde zprávu Ramona Auregiho. Institucionální aspekty přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. A také prohlášení Rady a komise o revizní konferenci Římského statutu Mezinárodního trestního soudu v Kampale v Ugandě. Napřed bych chtěla dát slovo panu zpravodají eh, eh, Ramonu Jauregimu. Čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko a vážení zástupci Rady Evropy. Vím,